Drazí kolegové, pustíme se do toho, budeme pokračovat v našich diskusích. V rámci první části balíčku o mobilitě. Dnešní odpoledne zahájíme zprávou o vnitřním trhu a sociálních aspektech. Máme tady zpravodaje pana Wim van de Kamp, paní Meriu Kilonen, a další Spravodajka je paní Montero de Aguiar, ta tady ještě není. Takže nejdříve začneme s vámi, pane Wim van de Kampe. Nejdříve budete hovořit vy, pak tady bude diskuze se stínovými zpravodaji a na závěr vystoupí Evropská komise se svým stanoviskem. Jste připraven, pane Wim van de Kamp, tak se do toho puste. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěl opětovně připomenout památku našeho kolegy Jence Nilsona. Byl jedním ze tří zpravodajů v rámci této problematiky fungování trhu přepravy. Byl zodpovědný za problematiku kabotáže. Pak zde máme složku, která se týká vysílání řidičů, to je paní Kilenen a já sám jsem zpravodajem, co se týče požadavků na dobu řízení a dobu přestávek. Eh, vím, že pan Ertuk převezme problematiku eh, kabotáže, tedy za sociálně, socialisty a demokraty. Dostali jsme 492 pozměňovacích návrhů. To je vysoké číslo. A nám se podařilo toto vše zredukovat na devět jakýchsi skupin, devět sad pozměňovacích návrhů, o kterých jsme hovořili při prvním setkání 13. března v rámci stínových zpravodajů. 25. března budeme mít druhé zasedání stínových zpravodajů a při tomto druhém jednání se budeme moci zabývat prvními kompromisy. Zítra odpoledne, ale to se vás už tolik netýká, budeme mít také zasedání na technické úrovni a budeme projednávat některé odbornější aspekty mojí zprávy. Ty pozměvací návrhy pokrývají široký terén a jsou formulovány velice přesně a týkají se následujících témat. Jedno z velkých témat mé zprávy je eh, záležitost lehkých obchodních vozidel. LCV s radkou. Pozměňovací návrhy, které se týkají této problematiky, navrhují, abychom se dostali na úrovně 2,5 nebo 2,8 tun. To znamená, aby se to snížilo pod tu hranici 3,5 tun. Takže tato působnost, která se týká LCV, má také dopad z hlediska tachografu a také ne, promiňte, také podmínek. Ty podmínky, ty spíše spadají pod kabotáž. Ale ať už je tomu jakkoliv, mm, tady by se to mělo tedy rozšířit ze dvou na 2,4, co se týká nás. Co se týče mm, doby řízení a odpočinku, to je další téma. Tady je několik variant pro ten týdenní zkrácený odpočinek. To znamená, kdy, jak, jaká flexibilita by tady měla být, z hlediska například období čtyř týdnů. Pak jsou tady také pozměňovací návrhy, které říkají, nesahejme na to, neměli bychom spochybňovat eh, současné nařízení a dodatečná flexibilita, kterou navrhuje komise, ta je těmito pozměňovacími návrhy odmítána. Takže otázka, jak řešit tuto alternativu. Dále musíme dávat pozor na otázku přepravy autobusy. Tady je snaha dávat je to na stejnou úroveň, to znamená přepravu zboží a přepravu pomocí těchto autobusů. A to je trošku kontraproduktivní. Pokud máte řidiče, který má 50 cestujících, ať už je to krátká nebo dlouhá vzdálenost, tak je nutné konstatovat, že ten režim je poněkud odlišný, než když se jedná o nákladní automobily, které převážejí zboží. Existuje zde režim 12 dnů. Někteří by to chtěli rozšířit na té národní úrovni. Pak jsou tady návrhy které chtějí vlastně odkládat týdenní odpočinek. Někteří zase chtějí ponechat současná pravidla, to znamená v rámci zkrácených eh, režimů. Čtvrté téma, paní předsedkyně, to je takzvaná kumulovaná doba řízení. Tady máme pozměňovací návrhy také z EPP, které chtějí rozšířit tuto dobu na 180 hodin v rámci čtyř týdnů. Takže tato, toto číslo je dost vysoké a určitě to bude předmětem obtížného vyjednávání, pokud chceme dospět k nějakému kompromisu. Páté téma, na které bych chtěl upozornit, to je odpočinek v kabinách řidiče. To je známé téma. V některých zemích, v Německu, ve Francii, je to již zakázáno, takže se jedná o týdenní odpočinek, ale jsou jiné členské státy, které trvají na této flexibilitě, která umožňuje eh, realizovat odpočinek v kabině. Já sám jsem navrhl, aby se propojil ten odpočinek v kabině eh, s místem eh, na tento odpočinek, který by byl vyhra- které by bylo vyhrazené. Takže je to určitá kombinace. Samozřejmě i to je diskutabilní téma, zatím jsme ještě nedospěli ke kompromisu. Šestý bod, který bych chtěl uvést, to je bod návratu. To znamená, jestli se vrací po třech, po čtyřech týdnech, zdá se vracíte do svého domova, ke své legitimní manželce nebo k milence, anebo k oběma. Tato diskuse ještě není vyřešena a měli bychom tady dávat pozor a neměli bychom jaksi upadat do jakéhosi paternalismu. Návrat do domova, tedy do svého bydliště, vyžaduje poněkud přesnější definici z hlediska období odpočinku. Pak je tady další velká otázka, kdo bude toto vše platit. Já vím, že ten termín milenky nebo přítelkyně vám činí některé problémy, ale musíte si na to zvyknout, protože EPP je velice moderní stranou v této oblasti. Ale teď vážněji, měli bychom hovořit o uplatňování pravidel a legislativy. Velká část současné legislativy není dodržována ze strany členských států. Schází peníze, nechtějí vydávat peníze na dodržování pravidel, nemají nezbytné vybavení eh, z hlediska tachografu a je opravdu velmi malá výměna údajů. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tématu uplatňování pravidel. Dnes existuje určitý systém na výměnu dat a my bychom se měli podívat na to, zda by bylo možné ho zlepšit nebo rozšířit. Je to také otázka eh, výměny informací. Pokud ovšem Eh, se nedodržují pravidla, tak pak ani výměna informací není smysluplná. Můžeme přijímat sebekrásnější legislativy, ale pokud členské státy je nedodržují, tak je to prostě nekonečný příběh. A nakonec, paní předsedkyně, ta eh, otázka tachografu. My jsme navrhli, že se zavede takzvaný inteligentní tachograf a sice eh, prvního ledna 2020. Mnozí podpořili tento systém, někteří chtěli odložit toto datum pro zavedení inteligentního tachografu. A i zde ještě musíme hodně zapracovat, abychom dospěli ke kompromisu. A k tomuto bodu mám otázku na Evropskou komisi. Minulý týden Evropská komise informovala radu o problémech souvisejících s homologací a s funkcemi, které jsou vyžadovány v případě registrace, eh, která se děje při přechodu hranic. To je pěkné. Komise tedy informovala radu, ale bude také informovat nás, parlament, anebo jsme opomenutelnou jaksi jednotkou. Takže já jsem se rozhodl, že vám jaksi položím eh, tuto otázku velice eh, přímo. Takže to je vše na tento úvod, paní předsedkyně. Eh, takže to je první přehled těch prvních pozměňovacích návrhů k této tematice. Děkuji mnohokrát, pane Wim van de Kampe. Otevírám diskusy a Elizabeth de Monte bude hovořit za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat panu zpravodaji nejenom za tu odvedenou práci, ale také za to, že docházelo k výměnám názorů, že jsme měli velice plodná setkání. Je velice důležité najít dohodu, najít schodu, tak jako v případě jiných zpráv. My jsme odhodláni schválit tento balíček do konce tohoto legislativního období. Ale logicky máme odlišné přístupy. To souvisí s povahou našich politických skupin. Musíme najít nějaký prostředek, abychom jaksi rehabilitovali tuto, tuto oblast přepravy, abychom měli jasná pravidla a efektivní kontrolu. Takže já bych chtěla hovořit o tom slavném tachografu, který by se měl podle mě už uplatňovat téměř okamžitě. Tady jde o to, aby tady byla kontrola právě uplatňování pravidel. K tomu byly předloženy pozitivní pozměňovací návrhy. Já souhlasím s tím, aby mm, tady byla odpovídající odpočívadla, kde si řidiči mohou odpočinout. Musíme přistupovat pragmaticky a musíme zareagovat na požadavky samotných řidičů. Když se říká návrat do domova, tak tady to musí být jednoznačné. Není možné, aby tady bylo několik interpretací ohledně domova. A je nutné tedy umožnit řidičům, aby se mohli vrátit do svého domu, do svého bydliště a mm, nezap, aby toto bylo ošetřeno eh, tedy v rámci potřeb řidiče a nikoli v rámci potřeb podniků. Co se týče přepravy cestujících, to je podle mého názoru legislativa, která by měla být úplně odlišná, protože tady existuje velký rozdíl mezi přepravou zboží a cestujících, takže eh, to legislativní ošetření musí být odlišné. Podle mého názoru musíme změnit také dobu řízení a dobu odpočinku. Samozřejmě při dodržení těch eh, sociálních práv řidičů a při dodržení aspektů bezpečnosti. A zároveň musíme projevit určitou flexibilitu. Takže na závěr chci říci, že tady jsou ještě nedořešené otázky, ale doufám, že se nám podaří je v dohledné době vyřešit. Děkuji, paní Demonte. Paní Meissner, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat panu Fantenkampovi. Jens Nilsson náhle zemřel. A chtěl bych eh, také, chtěl bych také vyjádřit eh, svoji eh, soustrast. Nyní k tomuto tématu. Eh, už jsme měli schůzky stínových zpravodajů, spolupráce probíhala do posud dobře. Eh, na některých věcech eh, se shodneme, ale samozřejmě máme také na něco rozdílné názory. A jsme svědky toho, že doba jízdy a doba odpočinku se ehm, pravidla se ehm, potvrdila, ukazuje se, jak fungují nebo nefungují. Dále, pokud jde lehká, o lehká užitková vozidla, já myslím, že tam nejde jenom o eh, váhu, ale také o to, zda pravidla budou platit na, v mezinárodní dopravě nebo, je, nebo i v národní eh, dopravě. Eh, myslím si, že není možné, abychom řekli, že pravidla budou platit na mezinárodní úrovni a nikoli na národní úrovni. Myslím si, že zásadně je zde vzdálenost. Eh, je třeba, aby zde bylo praktické řešení, eh, které se dostane do legislativy. Dále pokud jde o definici, co znamená doma. Samozřejmě řidič eh, by měl mít pravidelně možnost být doma, ale myslím, že eh, bychom neměli eh, řidiče nutit, aby jel domů ve chvíli, kdy to nechce. Zkrátka, to není něco, čeho bychom chtěli dosáhnout. Nesmíme bránit řidičům v tom, aby jezdili domů, ale nesmíme je k tomu ani nutit. Je třeba, aby jsme zde měli praktické řešení především z hlediska řidičů. Řidiči autobusu a řidiči nákladních automobilů mají různé úkoly a proto zde potřebujeme mít také určitou flexibilitu, pokud jde o přepravu cestujících veškeří řidiči, kteří vozí moje skupiny do Bruselu, se mnou o tom hovořili. Je třeba zohledňovat to, jaký je eh, jejich cíl dopravy, na jaké vzdálenosti eh, jezdí. Ehm, myslím si, že je nutné, aby zde opět bylo praktické řešení. Na tom ještě musíme dále pracovat. Také jsem proto, abychom dávali pozor na výjimky. Samozřejmě je potřeba mít pravidla, o těch hovoříme, ale já jsem eh, předložila některé pozměvací návrhy týkající se výjimek. Například eh, někdo, kdo není eh, profesionální řidič eh, nákladního automobilu a neřídí celý den, musí být podroben jiným pravidlům než skutečně řidič nákladního automobilu, který sedí celý den v kabině. Je zároveň třeba, aby členské státy měly možnost mít výjimky například pro stavbu silnic. Když je asfalt hotový, potom je e, nutné ho vylít na silnici bez ohledu na to, jestli řidič nyní zrovna má dobu odpočinku nebo nikoli. Takže zkrátka je potřeba zde mít určitou flexibilitu, abychom e, věci nekomplikovali. Ještě další věc, e, například když je nedostatek topného oleje eh, v zimě, potom dodavatelé eh, tohoto topného oleje eh, mohou mít problém dodržet hodiny odpočinku právě v těchto exponovaných dnech. Dále spánek v kabině, o tom jsme hovořili, záleží na Ehm, parkovacích místech. Ehm, samozřejmě řidiči by měli spát v hotelích, ale neměli bychom eh, zcela bránit tomu, aby řidiči odpočívali také v kabině. A ještě jedna věc. Ehm, tachografy, ano, to je jasná věc, ale Eh, vím, že autonomní eh, řízení zde ještě není, ale při vytváření zákonů bychom měli mít na paměti to, že eh, pravidla, která schválíme, by neměla bránit rozvoji autonomního automatického řízení. Ehm, tak daleko ještě nejsme, ale myslím si, že ta současná pravidla by tomu zkrátka neměla bránit. Děkuji, paní Majsnerová. Máte naprosto pravdu, když říkáte, že dnes potřebujeme rámec a že máme povinnost dospět k výsledkům. Prostě není možné připustit, aby zákon nebyl uplatňován, pokud je eh, přijat po trialogu. Tady je povinnost k výsledkům. Pane Tiller, máte slovo. <clears throat> Well, thank you, chair. Uh, thank... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také všem dalším. Děkuji panu Van de Kampovi za to, že jak, jak probíhala eh, schůzka stínových zpravodajů. Byla to velice proudná schůzka, myslím si, že jsme měli příležitost eh, problémy prodiskutovat. My jako zelení jsme volali po eh, snižování doby řízení, tak abychom bojovali proti unaveným řidičům a následným nehodám. A jsem rád, že je zde vůle proto, aby eh, chom se eh, ještě dále zabývali tím navrhovaným zvýšením. Eh, už jsme zde několikrát slyšeli dnes odpoledne, odpoledne slovo flexibilita. Myslím, že z hlediska zaměstnance by flexibilita neměla vést k tomu, že eh, budou lidé řídit ještě déle, než řídí v současné době. Měli bychom se také soustředit na propojení kabotáže, a vysílání pracovníků a doby řízení a doby odpočinku. To propojení zde existuje. Pro nás eh, tím centrem sociálního pilíře je řidič a jde nám o ochranu, eh, o jeho sociální ochranu a ochranu jeho pracovních podmínek. Jde nám také o to, aby zde nebyl sociální dumping, aby byla zajištěna bezpečnost na silnicích a také ochrana životního prostředí. Myslím, že v nadcházejících schůzkách se budeme muset ještě dále zabývat tím, ehm, že je třeba zajistit, aby eh, řidič měl možnost odpočívat doma při nejmenším jednou za měsíc. Spravodaj se ptal, kdo eh, za to bude platit. Proč by za to neměl zaplatit eh, zaměstnavatel? Bude platit různé náklady, zdravotní pojištění, sociální pojištění a tak dále. A já si myslím, že je správné, abychom potvrdili právo řidičů vracet se domů při nejmenším jednou za měsíc. Pokud jde o chytré tachografy, eh, mohou to být velice užitečné nástroje pro prosazování práva. S tím naprosto souhlasím. Také souhlasím s eh, tím cílovým eh, datem 2020. Myslím si, že není důvod aby do té doby tachografy eh, plně nefungovaly, protože do té doby eh, firmy budou stejně muset eh, aktualizovat své vybavení tak, aby podmínky práce pro řidiče byly v podstatě co nejlepší. Děkuji paní Kilonen na slovo. Dear chair. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já chci poděkovat eh, Bimovi za jeho e, dobrou spolupráci nejenom na tomto tématu, ale na všech e, tématech. E, je důležité, abychom pokračovali ehm, této práci. Um, je důležité to mm, vyřešit mm, nebo připravit ty eh, věci před volbami, i když někomu z nás se nelíbí eh, výraz flexible, někteří řidiči také volají po flexibilním systému řízení a odpočinku. V členských zemích jsou různé podmínky. Um, to také platí i pro um, situaci v reálném životě. Pokud se nám nepodaří najít řešením do této situace, když se objeví problémy třeba v přístavech nebo ehm, mm, mm, ve výstavbě, ve stavebnictví, to neznamená, že musíme mít mnoho hodin. Flexibilní systém 24 hodin denně. Znamená to, že budeme mít systém pár hodin, kdy můžete pracovat. Um, také Další požadavek je, jak fungovat s méně byrokracií, s menší zátěží na řidiče, eh, na, co se týče formulářů a papíru. Eh, výzva pro nás všechny ve všech těchto oblastech. Eh, kabotáž, vysílání pracovníků, odpočinek řidičů je, jak zajistit společnou sdílenou datovou platformu, která by byla eh, mm, akceptovatelná pro všechny členské státy, jak spolupracovat s členskými státy a s komisí a také jak eh, zajistit dohled Evropského parlamentu. Myslím, že nejdůležitější eh, je, aby nikdo ne, měl ten týdenní odpočinek v autě, aby byla možnost být jinde. Definice domova, to je obtížné. Kdo řekne někomu, kde je domov, kde by měl být, kde by měl odpočívat. To je také obtížné. A kolik zaplatit za to, abyste dostali někoho domů? Pokud chtějí třeba jet na Bahamy. Ehm, mm, řekneme, že operátor nebo majitel bude platit ten účet. To není tak snadné, ale pokud bude společná vůle, tak myslím, najdeme řešení. Já jsem se naučila dnes, že um, Některé ty inteligentní tachografy, to je možnost, jak e, zajistit nepříliš velkou byrokratickou zátěž pro firmy, inspektory i řidiče. A já doufám, že e, budeme schopni tomu na pomoci, aby ty chytré tachografy mohly uh, pře- zajistit eh, hodně znalostí a informací a obvykle dáváme pokuty, snažíme se měnit legislativu, abychom trestali ty, kteří se špatně chovají ale zdá se, že budeme trestat všechny kolektivně. Ve všech našich e, dokumentech, což mě znepokojuje. Obvykle ti, kdo něco falšují, neřídí se pravidly, tak jsou před námi již a jsou připraveni k něčemu jinému. A ty nedostaneme. Doufám, že budeme mít dost času nalézt řešení, které skutečně bude penalizovat ty, kteří si to zaslouží, nikoli všechny, jak je to běžné v Evropském parlamentu. Děkuji paní Kilonen, pan Robert Zile. Omlouvám se, ale dva výbory nelze pokrýt na jednou. Já chci říci, že děkuji Um, my jsme skeptičtí, co se týče těch lehčích užitkových vozidel. Tady jsme proti. Je tady určité napětí to řekl zpravodaj, aby to bylo flexibilnější, protože o cokoliv se pokusíme, jak je to bydliště, registrace, nefunguje to s svobodou občanů trávit čas, kde chtějí, takže bych to chtěl nechat na tom řidiči. Když Mm, řidič má právo vrátit se e, domů, tak e, mm, buďme upřímní. Většina, no je jedno, zda se řidič vrací domů. Důležité je, aby nepracoval e, na trhu své domovské země. Pokud nepracuje, se souhlasem zaměstnavatele si hledá místo, kde chce strávit svůj měsíční odpočinek, tak je to v pořádku. Nemůžeme to kontrolovat. Nemůžeme legislativně zasahovat z evropské úrovně do vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Měli bychom to zjednodušit a měla by být svobodná volba pro řidiče, aby trávil eh, volno, kde si přeje. Pravidelný týdenní odpočinek v kabině, to je v podstatě v pořádku. Odpočinek v kabině musí být možné, Především pokud jsou k tomu určená parkoviště, což je tam navrhnuto. Akumulovaná denní e, doba v řízení e, na 4 týdny 180 hodin. Není podpora zpravodaje, my chceme mm, více času na e, formulaci naší pozice. nebudu vysvětlovat proč, ale jsou i Eh, periferní země v EU, nejenom centrální, co se týče eh, přepravců. Chytré ehm, tachografy, my nesouhlasíme s tím návrhem 2020. Mm, je 2026, možná máme jiný názor, jsme ehm, rozumný, časový rámec. Chceme to jako vyjednávací kartu během do diskusí s radou. To je možné. Si hrát s těmi roky, ale 2020 je příliš brzy. Děkuji. Děkuji, pane Zile. Pan Karola, máte slovo? Takže já jsem tady byl osloven. Děkuji. Děkuji za vynikající zprávu, který, eh, která zdůrazňuje to, co já také vidím jako důležité. V první řadě u kontroly je to eh, dodržování předpisů. Chci zmínit tři body. Za prvé, um, aplikace by se měla rozšířit i na lehká užitková vozidla, i na vozidla nad 2,8 tun. Ehm, to už nám je trnem v oku dlouho. Jsou to profesionální řidiči, kteří e, e, jezdí s těmi nákladáky pod 3,5 tuny a nemají čas na odpočinek. Využívá se to právě pro ty smlouvy just in time. Tak jedou 2, s vozidlem 2,8 tun místo 3,5. Je to nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, to musíme eliminovat. Pak případ, kdy není e, řešen, tedy řešeno do těch 12 dní autobusem, proč by se nemělo aplikovat na mezinárodní, to na národní. My jsme, my i tento aspekt chceme Mm, korigovat dále. Mm, inteligentní grafy musí být dříve, než komise říká. Já jsem navrhoval 2020. Podle mého názoru inteligentní tachografy by měly být předpokladem pro uh, obdržení licence, což by bylo pro, um, povinné pro dopravní firmy. Takže tyto uh, tato témata spolu velice úzce souvisí. Děkuji. Paní uh, Lukašensk, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Panu eh, Vimovi oraz všem shadow reporterom na pewno každá, každý z... Jsem přesvědčena, že všechny návrhy jsou mm, mm je, je, je velice obtížné hledat kompromisy. Já mám dvě poznámky. Já jsem dala eh, pozměňovací návrhy. Otázka eh, těch, eh, se týká těch parkovacích míst certifikovaných. Zda, když by nebylo možné spát ehm, v kabině, pokud by nebyly ta parkoviště ve všech zemích, co by se stalo? Zavedením tohoto návrhu bychom asi trošičku způsobili chaos, protože by ehm, to trvalo určitou dobu. Pak otázka odpočinku. Není možné Eh, tvrdě eh, stanovit, že se musí navrátit domů. Proto, musí tady být svoboda. Ten eh, řidič sám by si měl rozhodnout, kde si chce odpočinout. Následující otázka je větší flexibilita, mm, co se týče týdenního odpočinku. Kumulace Eh, to, tohoto času ve čty, za čtyři týdny, kdyby řidič mohl trávit více času s rodinou, pokud ji má. Děkuji. Pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně. Můžu být eh, stručný. Eh, a to ze dvou důvodů. Za prvé, návrh považuji za velice vyrovnaný, za velice dobrý soustředí se na správné body a naší stínovou zpravodajkou je Gezina a já, ona už většinu věcí řekla. Jenom možná pár poznámek z mé strany. Hovoříme zde o inteligentních eh, tachografech, ale mě by zajímalo, co je zatím, jaká je přidaná hodnota eh, ve srovnání eh, se současnými tachografy když se podíváme na ty hospodářské dopady, jaké to bude mít. Je snadné stanovit lhůtu do roku 2020, ale podívali jsme se skutečně na to, jestli je možné do té doby vybavit všechna nákladní automobily, všechna nákladní vozidla do roku 2020 těmito chytrými tachografy. Pan kolega už se e, hlásí, ale já jsem ještě neskončil nebylo by dobré podívat se na to, kde jsou úzká místa. Co by tachograf eh, měl poskytovat za informace? To znamená tedy, co očekáváme od tachografu. Až budeme mít v tomto jasno, a potom možná můžeme stanovit eh, tu správnou lhůtu. Já tuhle tu nekritizuji, ale myslím si, že bychom se měli nalé, snažit nalézt určitou eh, rovnováhu. Ať to bude 2020, 2025, 2030, nevím. V každém případě eh, je potřeba zde nalézt určitou rovnováhu. A druhá věc, eh, k tomu zákazu. pokud jde o odpočinek v kabině. Podívejme se na to, jaká je současná situace, pokud jde o možnosti odpočinku. Proč komise e, nezahájila postup pro porušení legislativy e, proti členským státům, které e, tyto možnosti nezajistily? Ve chvíli, kdyby byl mít zákaz, a nebudeme zde mít žádné výjimky, potom je to asi nejlepší způsob, jak eh, si uchránit eh, svůj vlastní trh pro jednotlivé členské státy. Myslím, že to je asi z mé strany všechno, protože eh, ostatní věci bych opakoval. Myslím si, že zde jde především o to, abychom měli systém, který bude fungovat je potřeba zamyslet se eh, nad tím, jaké budou ty lhuty, ale v každém případě naším hlavním cílem by měl být fungující trh. Eh, děkuji paní Ayala Sender. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Van de Kampovi za jeho eh, zprávu. Periferní části Evropské unie eh, tyto otázky velice zajímají, protože zde je ta lhuta čtyř eh, týdnů. Eh, zde je pro nás velice důležitá určitá flexibilita, tak aby se řidičům po dařilo vrátit se domů, tak aby nemuseli zůstat na nějakém nezajištěném parkovišti třeba ve Francii, ale mohli se vrátit domů do Španělska. A pokud jde o vyhrazené parkovací plochy. A samozřejmě víme, že není dostatek takovýchto ideálních vyhrazených parkovacích ploch. Neexistuje dostatek prostředků na vytvoření takovýchto parkovacích ploch, ne, neexistují dostatečné pobídky pro vytváření takovýchto ploch. Je každopádně zásadní, aby tyto plochy byly bezpečné. Je to nesmírně důležité pro řidiče kamionů i pro řidiče autobusu. Eh, ale zároveň tyto vyhrazené parkovací plochy musí eh, být eh, dostupné. Není možné, abychom zde situaci ještě dále komplikovali. Další věc, kterou považuji za zajímavou, jsou ty inteligentní tachografy. Hovoří se zde o tom, že by inteligentní tachograf měl automaticky registrovat přejezd hranice je třeba, aby řidič nebyl eh, zatěžován ještě tím, že bude muset registrovat, kdy přijíždí hranice. A dále režim sankcí, tam myslím, že musíme mít eh, na paměti to, že je potřeba, aby zde byl jednotný přístup na celé evropské úrovni. Eh, je třeba, aby zde neexistovala ta bilaterálnost, která vznikla v některých uh, Eh, případech. Eh, myslím si, že je zde velice důležité, abychom zde měli nějakou eh, evropskou entitu, která by byla schopná dohlížet nad implementací, protože jinak se dostaneme do situaci, kdy budou různé interpretace dané legislativy, budou to různě interpretovat země průjezdu a periferní země. Děkuji, nyní pan Rike. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych eh, poblahopřát eh, Vimovi, protože je to velice úspěšná zpráva. Je to cholostivé téma. Mám dvě připomínky. Obecná připomínka je následující. Možná, že to budou špatně vnímat ti pracující mezinárodní přepravy, ale v každém případě by nebylo dobré zhoršovat jejich pracovní podmínky. Takže ať už je to jakkoliv, tak u toho slova flexibility musíme být nesmírně opatrní, protože veřejnost eh, jak si sleduje práci evropských institucí a dává pozor na to, zda se nezhoršují jejich pracovní podmínky. Konkrétní připomínka se týká vyhrazené parkovací plochy. To je velmi důležité téma, protože kolem této problematiky vlastně se točí veškerá ta otázka odpočinku. A tady bych chtěl zdůraznit něco, co tady tak nezaznělo. Problém není v tom, že by se nemohly vystavět tyto plochy, i když tady některé věci ještě nebyly jaksi vyjádřeny, ale jde o funkčnost, jde o to, aby fungovaly tyto vyhrazené parkovací plochy. Musí se tam platit například strážci, eh, musí prostě se zajišťovat eh, také ostraha, eventuálně video ostraha a tak dále. Takže musí být funkční tyto parkovací plochy a to není eh, zadarmo. To se musí zaplatit. Teda, že bychom se domnívali, že státy budou platit tyto vyhrazené parkovací plochy, tak eh, to asi není myslitelné. Mm, já jsem navštívil některé vyhrazené parkovací plochy, které byly ustaveny soukromými společnostmi a ty většinou také zkrachovaly protože nikdo nechtěl platit za pobyt na těchto vyhrazených parkovacích plochách. Takže to se musí vyřešit. Musí se zřídit tyto plochy a musí se stanovit eh, poplatky za používání. Samozřejmě to nebude platit řidič ze svých odměn. To znamená, že zaměstnavatel eh, v podstatě předá tomu zaměstnanci určitou částku, která by umožnila pokryt tyto výdaje. Eh, zda bude v hotovosti, anebo to bude vnímáno jako nějaký příplatek, to samozřejmě je otázka, eh, která se musí také vyřešit, protože řidič by měl, mohl mít tendenci si nechat část eh, těchto peněz a vlastně se neubytovat na těchto vyhrazených parkovacích plochách. Takže Měli bychom v podstatě mít nějaký systém, který by umožnil ověřit pobyt nebo využívání těchto vyhrazených parkovacích ploch. To znamená, dávalo by se nějaké razítko nebo prostě nějakým způsobem by se toto podchytilo. Jakmile bychom vytvořili ten, tento systém, tak pak by s tím neměly být problémy z hlediska tedy vytváření a fungování vyhrazených parkovacích ploch. Pokud nebudete postupovat tímto způsobem, tak eh, se vám nepodaří eh, vytvořit tyto vyhrazené parkovací plochy a bez těchto ploch to bude velice složité v této diskusi pokračovat, eh, mm, že je obtížné si představit, jakým způsobem zlepšit například ty kabiny, když se podíváte na jednotlivá odpočívadla, na dálnicích, tak vidíte, že tam je, není ani minimální hygiena, takže v tom případě by se pak museli vybavit tyto kabiny. Já si myslím, že by bylo dobré tedy vyřešit otázku proplácení nákladů na vyhrazené parkovací plochy, protože jinak se v podstatě dostanete do situace, kdy tady nebudou tyto parkovací plochy a ty vyhrazené parkovací plochy, které existují, nebudou trvalé. Děkuji, paní Rivodalon. Děkuji, paní předsedkyně. Tato problematika je nesmírně důležitá a choulostivá, takže musíme být seriózní. Co se týče zákazu odpočinku v kabině, Tady musíme mít určitý odstup a musíme si položit otázku, zda v 21. století je opravdu nepřekonatelné, aby podnik naplánoval eh, tuto práci a tyto odpočinky eh, ve 14 dnech, kdy eh, prostě by se zajistila minimální doba odpočinku. A dále, myslím si, že tady je dostatek flexibility a manévrovacího prostoru pro zaměstnavatele. Je nutné tedy eh, zabránit tomu, aby eh, podnikatelé nutili eh, řidiče trávit celé týdny v těchto kabinách. To není možné. A není důležité, zda tento nákladní automobil je na tom vyhrazeném parkovacím prostoru. Já si myslím, že odpočinek v kabině to je nepřekročitelná linie. Samozřejmě, že je tady nebezpečí, že otevřeme pandořinu eh, skřínku a budeme muset řešit celou řadu dalších problémů, která týká, se týká těch dvou týdnů. Víte, že jsme hovořili o tom, že musíme stanovit maximální dobu práce v rámci jednoho týdne. Děkuji mnohokrát. Pane Kramere. Takže nejdříve Pane Koche, já si myslím, že před 15 lety jsme už Eh, hovořili o těchto tachografech a stále se hovoří o výjimkách, ale přitom už to pokročilo. My jsme v digitální době a já s vámi souhlasím v tom, že bez kontroly můžeme zapomenout na tyto zákony. Takže podle mého názoru nejvýhodnější je mít tento inteligentní tachograf a pokud je to možné do roku 2020, tak v podstatě to bude samozřejmě i eh, výhodné, eh, pokud budou podniky vědět, že to musí být do roku 2020, tak eh, to potom půjde rychle. My jsme měli podobné případy například s hlukem, s, nadměrným hlukem. Víte, že také jsme měli podobné otázky, kde to záleželo na politické vůli. Pokud se jednoznačně řekne, že to musí být do roku 2020, tak tady ta kontrola také bude. Bylo řečeno, že ten řidič má rozhodnout, zda pojede domů nebo nikoliv. To by bylo hezké, ale řidič to nerozhodne. Eh, když jsme byli na jedné kontrolní stanici, tak eh, zaměstnanec policie nám řekl, ano, nám volali, děje se to v podstatě každý den. Řidič nákladního automobilu nám volal a říkal, kontrolujte mě, já už jsem celou řadu hodin na cestě a můj šéf mě nenechá odpočinout. Takže je nutné, aby eh, jsme toto netolerovali a musí se dodržovat tedy tyto doby a díky tomu inteligentnímu tachografu je to možné. Poslední bod, co se týče kontroly. Eh, pan Vimdekam eh, včera dělal určitou akci k této záležitosti. Hovořili jsme o tom, že mm, dva řidiči nákladních automobilů se hádali, kdo bude mít nejlepší místo k parkování. V Belgii a v Nizozemsku se kontroluje 80 a pokud se to nedodržuje, tak eh, platí eh, určitou částku a dokonce platí i zaměstnavatel. To je dobrá regulace. V Německu eh, je to tak, že i když kontrola proběhla, tak pak se vydá pouze jaksi malé upozornění. Tady bychom potřebovali evropské nařízení, v tom smyslu, že se to nemůže tolerovat, je to také ve prospěch bezpečnosti na evropských silnicích. Musíme být přísnější než v minulosti a tato práva musí eh, platit pro všechny v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Už tady nikoho nemám na seznamu. Kde je komise? Takže jsem se dozvěděla ze strany mého kolegy Vinde Kampa, že se bude hovořit o typové homologaci v případě překročení hranic, že se o tom hovoří vlastně na radě, aniž bychom my jako parlament byli o tom informováni. Takže eh, odpovězte nám prosím na tyto otázky, které se týkají vyhrazené parkovací plochy, jak to vypadá se zákazem odpočinku v kabině, jaké je tu stanovisko v současnosti ze strany Evropské komise. Děkuji za tuto velice živou diskuzi a za velice vyrovnaný návrh pana van de Kampa. Chtěla bych připomenout, že původní přístup komise bylo řešit výzvy konkurence a pracovních podmínek a to vyrovnaným způsobem. Zároveň jsme chtěli zajistit, abychom měli eh, inteligentní možnosti prosazování, protože to je něco, co eh, je zatím nedostatečné. A Náš návrh přilákal celou řadu pozměňovacích návrhů. Pan Van de Kam identifikoval ty velké bloky, o kterých eh, budeme dále diskutovat. Za prvé je to zákaz pravidelného odpočinku v kabině. To byla část součást návrhu komise. Nyní ta diskuze kolem toho je velice zajímavá. Tvrdí se, že by zde měl být všeobecný zákaz s výjimkou toho, že e, dané nákladní vozidlo je na, vyhrazeném, na vyhrazené parkovací ploše. A dále diskuze pokračuje tím směrem, kdo jak bude definovat vyhrazené parkovací e, místo, vyhrazenou parkovací plochu e, je zde také eh, související komplikovaná otázka, jak zajistíme, že budou skutečně postaveny a provozovány vyhrazené parkovací plochy a to v dostatečném množství v celé Evropě. Dnes eh, dopoledne jsme hovořili o tom, zda by mohlo být možné využít eh, část mítného na postavení takovýchto parkovacích ploch a také je otázka, zda eh, je to eh, povinnost členských států, jak je to v současné době stanoveno v TENT anebo eh, zda tyto vyhrazené parkovací plochy mohou být také komerční, protože ve chvíli, kdy zavedete zákaz, objeví se poptávka po takovýchto vyhrazených parkovacích plochách. Jsme připraveni poskytnout eh, veškeré technické informace, které máme k dispozici. Už jsem vás informovala, že i díky pilotnímu eh, projektu eh, na základě iniciativy pana Fandálena už se provádí pilotní studie, bohužel její výsledky budou dostupné až později v tomto roce. Dále otázka návratu domů. Diskuse dnes odpoledne ukázala, že e, to je samozřejmě dobrá věc pro řidiče. E, je těžké identifikovat, co je to e, domov. Komise se domnívá, že zaměstnavatel by měl organizovat práci řidiče takovým způsobem, aby řidič se vrátil buď e, do svého místa pobytu e, nebo do e, operačního centra daného podniku přinejmenším jednou za měsíc. Dále souhlasíme s myšlenkou zpravodaje, že by měla existovat určitá flexibilita, pokud jde o návrat domů, pokud jde tedy o dobu jízdy. Chceme se vyhnout situacím, kdy by řidič musel eh, mít týdenní odpočinek 20 eh, nebo 50 kilometrů od svého domova, protože už eh, dosáhl maximální doby jízdy. Dále, lhuty pro inteligentní tachografy. Chtěla bych jasně říci, že komise je Eh, opozice velice podporuje myšlenku, že ta lhůta by měla být eh, dřívější. Objevily se některé návrhy eh, toto datum posunout na později. My bychom byli velice rádi, pokud by bylo bylo toto datum dříve. Pracovní skupina rady eh, se zabývala několika otázkami, které s tím souvisí. Byly tam tři otázky, které probírala rada. První otázka souvisela eh, s prodloužením období eh, pro silniční kontroly a e, jaké údaje musí být zahrnuty nebo nahrávány v tachografu. E, dále se objevila otázka týkající se přechodu hranic a také, co to znamená pro kapacitu karty. A e, poslední otázka takzvaného retrofitu. My jsme obdrželi předběžnou verzi studie, která se zabývá lhůtou pro retrofit. Ta studie ještě nebyla zveřejněna. Samozřejmě, jakmile zveřejněna bude, budeme vás informovat. Nicméně předběžný výsledek už jsme obdrželi a předložili jsme ho také pracovní skupině rady. Tato studie poukazuje na to, kolik eh, vozidel eh, by mělo být eh, podrobeno takzvanému retrofitu. Náklady na tachograf jsou asi tisíc eur a dalších tisíce eur stojí instalace a školení pro řidiče. Studie dospěla k závěru, že eh, rok 2026 by měl, mohl být realistický a proto, aby byly všude eh, zavedeny inteligentní eh, tachografy, aby byl proveden takzvaný retrofit. Dále bych chtěla zmínit eh, prosazování a přístup k informacím a výměnu informací mezi eh, národními úřady. A to je naprosto zásadní pro zajištění prosazování této legislativy. A systém Informační systém vnitřního trhu by mohl být velice užitečným nástrojem pro zajištění eh, výměny informací mezi správními úřady. Zároveň by to umožnilo nevytvářet nový systém ve chvíli, kdy už e, jeden systém máme. S tím souvisí také Evropský úřad pro označování. Víte, že 13. března komise schválila e, nový návrh týkající se tohoto úřadu, který e, by měl fungovat v oblasti silniční eh, dopravy. Eh, my se těšíme na ohlasy eh, z parlamentu k tomuto tématu. Dále jsou zde některé pozměvací návrhy, které přinášejí nové věci. My jsme připraveni snažit se nalézt dobré řešení s parlamentem. Za prvé se jedná, jedná o flexibilitu pro řidiče autobusů. Jejich situace je jiná než u řidičů nákladních automobilů a také potřeba zajistit autonomní řízení, aby toto řízení bylo zohledněno v legislativě tak aby tomuto způsobu dopravy nebyly uzavřeny dveře. Pokud je o lehká užitková vozidla, a komise podporuje profesionalizaci tohoto odvětví, jsme si toho vědomi. A nicméně chceme mít přiměřený přístup. A domníváme se, že pravidla pro přístup k této profesi by byla prvním krokem, ale nemyslíme si, že by v tuto chvíli bylo dobré požadovat tachografy pro lehká užitková vozidla ano, měla by zde být určitá flexibilita, pokud jde o váhu, pokud jde o hmotnost eh, těchto vozidel. Merci, madame Werner. Děkuji, paní Werner. Eh, pane Bimbardakam, malý závěr ke všem těm připomínkám. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám Já vím, že mm, nám naslouchá celá řada lidí dnes a sledují eh, tuto diskusi. Takže já bych se chtěl trochu vrátit výrazně k některým bodům. Eh, chtěl bych zareagovat na to, co řekla paní Majsnerová, která bohužel nás opustila. Jedná se o využívání tachografu u těch lehkých užitkových vozidel. LCV. To znamená celostátní využívání těchto inteligentních tachografů. Když jedete například z Měchova do Hamburgu, není jaksi podivné kontrolovat odpočinek a řízení. A ve velkých zemích, jako je Španělsko nebo Itálie, když jedete z Palerma do Milána, tak není nic podivného na tom, že se kontrolují eh, tyto časy odpočinku a jízdy u těchto lehkých užitkových vozidel. My už jsme o tom hovořili na posledním zasedání stínových zpravodajů. A určitě jsme ještě nevyčerpali všechny body k této problematice. Takže mm, beru v potaz tento argument a také jsem to řekl odborům. To, co řekl Chris Taylor tak skutečně je tady úzké propojení mezi tímto problémem a otázkou kabotáže a vysílání eh, pracujících. Já jsem rád, že Ertuk se k nám eh, připojil. Musím si uvědomit, že nikdo v Evropě nebude mít užitek ze špatného propojení těchto tří otázek, tří problémů. Pavel Talička, paní předsedkyně, řekl, dvě velice důležité věci, které tak trochu nasínily rámec naší diskuse. Osobně já si myslím, že méně regulace je nutné a lepší digitalizace. Musíme to aplikovat právě na tento tachograf. Víte, že digitalizace v této oblasti hraje obrovskou roli v Číně, v Indii, v USA. I tam se bude takto pokračovat. A je jasné, že časem budou také vybaveny tyto tachografy tímto způsobem, také GPSem. Takže my budeme přesně pak vědět, kdy přejíždějí hranice tyto nákladní automobily. Všechny tyto aspekty budou součástí eh, inteligentního tachografu. Takže je opravdu zásadní, abychom přijali jednoznačnou legislativu. Eh, kterou bude moci, moci trh do sebe vstřebat. Nemůžeme eh, postupovat jako amatéři, protože v takovém případě to nebude na trhu fungovat a operátoři také to nebudou přijímat. Takže tady musíme být velice striktní. A musíme samozřejmě zohlednit náklady, tak jak o tom hovořila eh, paní Werner ohledně do vybavení, ale Eh, to by neměla být překážka, která by jaksi zdůvodňovala neustále odkládání tohoto inteligentního tachografu, protože ten my potřebujeme právě na kontrolu. A druhá připomínka pana Teličky se týkala zákazu odpočinku v kabině. Ono je to v podstatě jednoduché. Eh, ve Francii a v Německu je to zakázáno. Ale je tady celá řada sociálních problémů, které s tím souvisejí na dálnici. Vidíme, že v některých zemích eh, prostě eh, eh, řidiči se odklánějí, jedou přes Nizozemsko, protože vědí, že nemohou spát v kabině v Německu a ve Francii. Takže zde musíme prostě najít určitou kombinaci, kombinaci z hlediska řešení. Pokud některé podniky chtějí odpočine v kabině, dobře, ale v takovém případě to musí být na vyhrazeném parkovacím prostoru. Ten program subvence byl zaveden roku 2018 v jednom členském státě právě proto, aby eh, se tito řidiči eh, jak si soustředovali na těchto vyhrazených parkovacích plochách. A stojí to asi 4,8 eur na eh, řidiče, protože v tom daném členském státě pochopili, že není dobré, aby mm, tito řidiči strávili odpočinek v kabině. Tady je nutné také vyřešit otázku eh, placení. Kdo bude platit? Bude platit zaměstnavatel, bude platit pomocí karty, protože kdyby se používala hotovostní částka, tak by bylo nebezpečí, že by řidiči v podstatě eh, odpočívali na nevyhrazené parkovací ploše. Pokud tedy budou chtít eh, eh, jak si tento odpočinek na parkovací ploše, musí to být vyhrazená parkovací plocha. Pak tady byla připomínka Kristýny. Měla pravdu. Eh, řidič by měl mít možnost se vrátit k sobě jednou za dva týdny. Taky Ayla Sender o tom hovořila Eh, týkalo se to také těch eh, jaksi vzdálených oblastí, pokud je to například Estonsko nebo Španělsko, není to tak jednoduché. Chtěl bych připomenout Kristýně, že pokud eh, jaksi 14 dní cestujete, tak musíte také někde strávit víkend. Můžete mi říct, dobře, tak by to bylo v hotelu. Ale myslím si, že z hlediska sociálních podmínek by to bylo zjednodušující. Takže je nutné tady poskytnout tuto dobu řidičům. A ještě jedna věc. Hmm, Evropská, Evropský orgán pro otázky práce. Eh, tady to je velice důležité pro EPP. Tady jsem velice příznivý. Musíme udělat vše, co je možné, také z hlediska těch budoucích voleb, abychom dokázali co může udělat Evropská unie z hlediska této label authority. Děkuji. O tomto jsme již trošku mluvili o té vůli, že Evropská agentura eh, nemůže vytvářet překážky v oblasti silniční dopravy. Tato agentura bude muset sledovat, co se děje v oblasti silniční dopravy. Budeme mluvit také o mm, letectví, o námořní dopravě, balíčku. Přejdeme tedy k dalšímu Eh, bodu, to je zpráva paní Kilenen. Mm, to se týká vysílání řidičů. Prosím. Máte slovo, paní Kilenen. Děkuji, dámy a pánové. Jde o to, že musíme najít rovnováhu mezi sociální ochranou a volným pohybem um, zboží a osoba fungování vnitřního krhu. Je potřeba vytvářet rovné podmínky, boje proti ilegálním praktikám. Ehm, ehm, je třeba mít chytrá pravidla, aniž bychom vytvářeli Eh, zbytečné administrativní překážky, především pro malé střední firmy. Musíme zvyšovat atraktivitu um, um, řidičů jako profese, řidičské profese a v některých eh, věcech máme konsenzus když eh, obecně sledujeme pozměňovací návrhy, posuzovat, eh, eh, posilovat spolupráci na evropské úrovni, bojovat proti podvodům, posilovat spolupráci mezi členskými státy, zajistit, aby byla více efektivní, než navrhuje komise. One Stop Shop, elektronická platforma pro lepší koordinaci výměna informací, a uplatňování pravidel. Musíme um, pokračovat v práci na základě um, um, informačních systémů EMI. Musíme vyslat jasný signál, um, že členské státy musí urychlit um, informační systémy sdílení informací pro lepší uh, kontrolu Eh, pravidel, eh, mm, potřeba jasných pravidel, eh, uplatňování pravidel s nízkou administrativní zátěží, potřeba urychlit zavádění inteligentních katachografů, potřeba standardizovaných dokumentů na evropské úrovni eh, je třeba, aby kontroly probíhaly eh, i na mm, v sídlu, na, na mm, pracovištích společnosti, ne na eh, silnici. Potřeba neustálého posuzování a reportingu pravidel, Eh, ze strany komise. Eh, mezinárodní názory mezinárodní silniční dopravu jsou rozdělené. Zdá se, že zůstává otevřená otázka, zda vysílání nebo pravidla pro vysílání pracovníků jsou nejlepším nástrojem, jak řešit sociální problémy v mezinárodní dopravě. Dostali jsme určité pozměňovací návrhy, které žádají o alternativní horizontální opatření. Um, obecně můžeme identifikovat ehm, které problémy s vztahu s mezinárodní dopravou, jednak vyloučit mezinárodní dopravu z eh, režimu vysílání, za druhé začlenit mezinárodní dopravu od prvního dne a za třetí rozdělit mezinárodní, bilaterální, eh, domácí, hostitelský, hostitelský, hostitelský a za čtvrté zvýšit limity z návrhu komise, to byly tři dny. Co se týče matematických možností, máme různé návrhy pro mezinárodní 1 až 16 dů, kabotáž 1 až 10 dnů. Jediné, na čem se shodneme, je, že tranzit není vysílání. Jinak potřebujeme pracovat po velikonocích na tom, abychom našli chytré řešení pro řidiče i dopravní firmy a další aktéry v logistickém řetězci. E, otázka mezinárodní dopravu zůstane tím nejnáročnějším rozhodnutím a já bych si přála, abychom našli inteligentní, eh, inovativní řešení, které by zajistilo dostatečnou sociální ochranu, aniž bychom vytvářeli nechtěná eh, zdržení a bariéry. Pak potřebujeme více otevřenou diskusi, eh, různé výjimky z mezinárodních pravidel, dokumenty, které řidič potřebuje, eh, mít například kontrakty, mzdové účtenky a podobně. Nestačilo by, aby byly tyto dokumenty k dispozici pouze elektronicky, na to potřebujeme ale tu společnou platformu. Pak je tady otázka jazyka eh, pro požadované informace, jak by se to využívalo, v kolika různých jazycích, jakých jazycích, co je fair play. Otázka kontroly silniční nebo ve firmách. Pak máme několik pozměňovacích návrhů, které se týkají informací v prohlášení o vyslání Potřebujeme další informace ve srovnání s návrhem komise. Pak máme nějak určité návrhy, které souvisí s odpovědností v rámci celého logistického řetězce. I to je důležité téma, musíme o tom dále jednat i s možnými sankcemi dávat pokuty těm, kteří si to zaslouží, nikoli všem v celém řetězci. To jsou tedy moje první eh, kouzelná slova a jsem zvědavá na to, co moji kolegové na to odpoví. Děkuji paní Kilonen, pan Devi. Nagyon sok módosító érkezett, ezek között van nagyon sok olyan, amely pozitív. Byli jsme, e, dostali jsme velký počet e, pozměňovacích návrhů e, pozitivních, které chtějí snížit zátěž pro podniky, ale jsou tam i takové, se kterými nesouhlasím, protože jenom zvyšují ochranářská opatření, která už existují a které znemožňují fungování trhu dopravy. Je to e, otázka, kde je konfrontace východu a západu, tak je to v tisku prezentováno, ale během schůzí jsme viděli, že e, komise nebo tento dodatečná zátěž, kterou původně komise chtělo by měla negativní dopad na všechny aktéry na trhu. Podle mého názoru potřebujeme evropskou legislativu, která bude dobrá pro všechny aktéry, pro malé podniky i ve východní Evropě, protože máme společné cíle, to je mobilita, dopravě zboží pro spotřebitele za co nejlepší cenu. Tady je důležité hledat kompromisy a vydat se správným směrem, abychom neohrozili naše podniky. Je tady mnoho výzev, například nedostatek řidičů, který se projevuje téměř v každé zemi. Musíme v legislativě dbát na to, aby vedle tohoto nenastala situace, kdy řidiči ze třetích zemí, podniky ze třetích zemí získají podíl na trhu. A pak by bylo obtížné na ně uplatnit na ty třetí země naši evropskou legislativu. Podniky eh, je třeba podpořit aby zam, v tom, aby zaměstnávali řidiče, spíše než uh, individuální podnikatele. Ta, kdy hrozí, že tato legislativa by neplatila pro řidiče, z kterých se stanou samostatní podnikatele. Takže to jsou eh, výzvy, tady také určitá řešení, Máme toho před sebou ještě hodně na práci, velký počet eh, jednání eh, PPE i v jiných politických frakcích. Jsou jednání se stínovými zpravodaji. Doufám ale, že nakonec se nám podaří dospět k závěru. Děkuji. Paní Ayala Sender, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych poděkovat paní Kilonen za její zprávu, která ukazuje, jakým směrem eh, by se řešení eh, v budoucnosti mohla ubírat, při nejmenším v některých oblastech, hm, kromě toho, co už bylo navrženo. A pokud jde o mezinárodní dopravu, já bych s tím souhlasila. Jedním z cílů této legislativy je dosáhnout zjednodušení tak, aby tato legislativa mohla být implementována. Eh, není eh, třeba mít legislativu, která bude sice úžasná, ale nebude možné je prosazovat. Eh, takže dejme pozor na to, aby se toto s předloženou legislativou nestalo. A navrhuje se zde Eh, vyhýbat se sociálního dumpingu, sociálnímu dumpingu a zároveň vyhýbat se eh, diskriminaci, pokud jde o kontroly eh, na silnicích. Já myslím, že v podstatě s tím můžeme souhlasit. Naše pozměňovací návrhy ehm, nicméně se soustředí právě do značné míry na tyto silniční kontroly. Myslím si, že je důležité, aby bylo možné mít eh, efektivní kontroly eh, na silnicích a eh, zároveň v daných zařízeních u daných firm. Je potřeba, aby tyto kontroly byly Mm, harmonizované, aby vycházely z, e, z údajů uvedených v tachografech. E, je dobrý nápad využít dvou systémů, které existují, INI a ERU. To jsou dvě platformy, které v současné době již existují. A já si myslím, že je dobré, aby tyto platformy byly využity. Možná by nám k tomu komise mohla říci více Ehm, předpokládám, že eh, celkem rychle by tímto způsobem díky těmto platformám mohly být zjednodušeny kontroly na silnicích, tak aby nedošlo eh, k mm, zastavování ehm, kamionů, ehm, které by pak eh, blokovaly dálnice. Bylo by možné tyto kontroly provádět rychleji eh, během kratší doby, než je tomu dnes. A v současné době za bulharského předsednictví a jsme získali některé eh, nové informace k tomuto eh, tématu. A pokud jde o řízení dané věci a také pokud jde o kontroly v podnicích. Další věc. Připadá nám zásadní, aby kontroly nebo výsledky kontrol byly zveřejňovány. To by mohl být e, nástroj pro to, aby nedocházelo k diskriminaci. Komise je proto, aby se navýšily kontroly, proto s tím souhlasíme a také se domníváme, že by měly být koordinované kontroly na evropské úrovni, především tedy silniční kontroly. A tímto způsobem by bylo možné předcházet diskriminaci. A výsledky by se zveřejňovaly. A také a pokud jde o, o ten pracovní um, úřad nebo uh, tu Evropskou organizaci práce, uh, já si myslím, že uh, je důležité, aby tato organizace nekomplikovala Eh, situaci. Eh, myslím si, že zde ale chybí nějaká eh, evropská entita pro silniční dopravu. Neřeknu agentura, protože to by se hned všichni rozčílili, ale možná by bylo dobré, abychom měli nějakou evropskou entitu, která by kontrolovala veškeré aspekty této legislativy v oblasti silniční dopravy. Já si myslím, že potom by prosazování této legislativy mohlo být koherentnější. A v poslední, poslední věc, eh, vysílání a eh, pracovníků. Já v tom souhlasím a s paní Kilonen. A pokud je o mezinárodní dopravu, eh, máme zde velice široký návrh od nula dní až po na celou řadu dní, objevují se zde různá čísla. Eh, paní Kilonen eh, chce zjednodušení a tak navrhuje, aby se to nevztahovalo na eh, kabotáž. A, pokud jde o kabotáž, je zde opět velké rozmezí od 0 až po více než 10 dní. A já si myslím, že abychom pomohli malým a středním podnikům, možná bychom mohli říci, že ty podniky, které eh, se nesoustředí jenom na kabotáž, tam by mohla být určitá eh, flexibilita, možná pět dní. To je eh, návrh, který se objevil v původním návrhu komise. souhlasíme také s tím, že by bylo dobré co nejdříve začít využívat inteligentních tachografů, protože tyto inteligentní tachografy vyřeší celou řadu konfliktů. A pokusíme se eh, také pomoci paní Kilonen nalézt odpovídající většinu pro to, abychom eh, mohli schválit eh, dobrou legislativu. Mnohokrát děkuji paní Sendera. paní Zlotovský má slovo. Merci, madame la présidente. Ehm, ehm, já jsem nechtěl um, brát příliš mnoho času uh, k těm poznámkách, o kterých už jsem, k tomu, čemu jsem mluvilo. Souhlasím eh, s tím, co bylo řečeno, všem gratulacím paní Kilenen. Jak víte, seznam pozměňovacích návrhů je velice dlouhý, jsou tam různé názory je tam velký prostor pro kompromisy. Současně ehm, tam nejsou neomezené možnosti. Naše eh, skupina byla velice aktivní při hledání kompromisu. Um, my bychom si přáli lex specialis, který by eh, vyjmul dopravu ze všech pravidel pro vysílání řidičů, dále výjimky pro kabotáž a mezinárodní přepravu, která by umožnila eh, poskytovat tuto službu všem operátorům, kteří jsou aktivní na společném trhu. Tady zdůrazňuji společném. My očekáváme i stejný model kontrol na silnici, který nebude zavazovat eh, řidiče, aby sebou museli vozit velké množství dokumentů a ušetří jim čas, umožní jim realizovat většinu těchto kontrol v sídle zaměstnavatele. Také očekáváme určité zjednodušení eh, administrativních požadavků, aby bylo co nejméně byrokracie. Co se týče aplikace vysílání. Dále doufáme, že všechno toto bude aplikováno v souladu s, s, s, s zdravým rozumem. 6 hodin um, řízení, pak jsme tady naše, um, také jsme naše uh, uh, problémy vyjádřili pozměňovacích návrhů. Pane Telička, budete prosím vás za paní Bilbao. A paní Bilbao bohužel dnes nemohla přijít a tak mě požádala, abych eh, vystoupil za ní a prezentoval její postoje. A chtěla by, podobně jako ostatní, poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Zdůrazňuje, že je to velice eh, složité téma a víme, že celou řadu věcí bude třeba probrat ještě detailně, a to i na úrovni frakce. A v tuto chvíli ALDE nemůže poskytnout eh, mnoho eh, detailních informací. A i když paní Bilbao samozřejmě už se detaily zabývala. ALDE má v některých věcech odlišné názory od ostatních politických skupin. Zásadní věc eh, pro nás je databáze, vytvoření eh, silniční agentury nebo její nevytvoření, dále návrha, návrh komise týkající se eh, pracovní organizace nebo organizace práce. Zároveň paní Bilbao hovoří o režimu hodnocení rizika a jak jaký, jaké typy dopravy by měly být zahrnuty do tohoto návrhu. To je samozřejmě velice citlivé téma. E, nicméně paní Bilbao Barandika vidí světlo na konci tunelu. Pokud jde o schůzky stínových zpravodajů, Um, a uh, témata, jako je výměna informací, uh, technické adaptace a tak dále. V celé řadě věcí se jednání uh, pohýba pohybuje dobrým způsobem. První schůzku považuje paní Bilbao Barandika za úspěšnou. A považuje také za důležité mít kompromisní pozměňovací návrhy týkající se kabotáže a doby řízení Potřebujeme, aby zde došlo k intenzivní komunikaci mezi politickými skupinami. Ještě není jasné, jak eh, se to bude provádět, jestli to bude na úrovni zpravodaje nebo eh, i stínových zpravodajů. A každopádně eh, ty tři zprávy, které dnes projednáváme, jsou propojené a je to třeba zohlednit. Kromě toho je třeba vyjasnit, co bude součástí deklarace o vysílání pracovníků. A pokud je o návrhy 191, 192, 193, naše stínová zpravodajka je ochotna je zvážit. A já jsem chtěl říct ještě něco dalšího, nicméně nemáme dostatek času. V každém případě eh, doufáme, že eh, se vyjednávání bude ubírat eh, dobrým způsobem. Děkuji, pane Tadečka, a nyní budu hovořit já, protože jsem také spolu s pravodajem tohoto textu. Jak víte, kolegové, došlo k schodě na Emplua ohledně obecné směrnice, která se týká vysílání pracovníků a příslušné směrnice, zvláště v trialogu. Můžeme říci, je to skutečné vítězství pro zaměstnance v Evropě, protože na příště budou mít stejná práva bez ohledu na práci, bez ohledu na místo, kde pracují. Hovoří se o odměně, hovoří také o prémii 13. měsíce. Takže tato schoda byla stvrzena na trialogu včera večer, takže mohli bychom říci, je to úžasný pokrok. A všichni bychom na to měli být hrdi. Jenomže je tady otázka dopravy. A když tady čtu některé pozměňovací návrhy, tak by člověk řekl, že tady je specifická legislativa pro tuto oblast, která v podstatě se odklání od toho obecného rámce eh, a kde dochází někdy k snižování určitých práv v porovnání s tou obecnou směrnicí. Takže je tady malý problém. Drazí kolegové, já eh, neříkám, že bychom to měli zcela eh, změnit, ale jde o otázku silniční dopravy. Ano, někteří by mohli říci, ty jsou velmi mobilní, ale není tu důvod, aby neměli stejná práva. A teď se pokusím to vyjasnit. My hovoříme o oblasti dopravy, která trpí tím problémem, který se týká mobility. Tito řidiči, a, a pan Lundgren to připomněl, on, který sám byl řidičem, tito řidiči žijí v nedůstojných podmínkách. Nedůstojných. A tyto nákladní vozidla, která je doprovází na silnicích stále, a vidíme, že tady jsou opravdu rozdíly na tomto trhu. A já vám musím říci, že já jsem jako Evropanka pyšná na svobodu pohybu, ale musí z toho profitovat všichni. A všichni to znamená i když hovoříme o některých profesích a proto zde potřebujeme pravidla. Proč to říkám? Protože je to lex specialis. A neměla by to být příležitost pro to, aby z těchto řidičů se eh, stali zaměstnanci jakési druhé kategorie v Evropě. Pravidla musí být stejná pro všechny na vnitřním trhu. A naším cílem tady nemůže být, abychom mm, chránili práva pracujících s výjimkou těchto pracujících v přepravě. Nemůžeme z těchto řidičů udělat jakous, jakéhosi trojského koně z hlediska eh, těch pravidel odpočinku, práce a tak dále nepřipadá v úvahu, abychom snižovali eh, tyto podmínky. A my víme, že podle článku 91 eh, ten úřad pro práci by měl v tomto smyslu zajišťovat stejné podmínky. Je nutné, abychom zabránili tomu, že tyto naše zákony budou jenom cárem papíru. Víte, že je nutné se zaměřit zvláště na sociální dumping a na to je jediná reakce. Kontrola. Takže nepřipadá v úvahu, abychom zavírali oče, oči ohledně těch užitkových lehkých vozidel. V současnosti je to realita. Vidíme, že v mezinárodní přepravě eh, počet těchto vozidel eh, výrazně narostl. A je to proto, že oni se snaží vyhnout se uplatňování pravidel evropské legislativy. Kolegové, u této problematiky musíme konkrétně zareagovat. Tady to je, jako kdybychom tancovali na mm, sobce. Je tu nebezpečí, že tento problém bude explodovat. Buď budeme mít řešení, anebo nebudeme eh, moci toto řešit. A v takovém případě pak si nemůžeme stěžovat. Když bude pozdě, bude pozdě a nebude se moci nic dělat. Takže moje vystoupení je jednoduché. Ostatně to bylo řečeno i z hlediska jiných textů. My máme povinnost výsledků. Nejsme tady proto, abychom snižovali práva a není možné, aby řidiči neměli stejná práva. Obecná směrnice přináší určitý určité plus a řidiči by měli být na stejné úrovni. Takže to mi udělalo dobře a nyní budeme pokračovat. Já mám dojem, že u těchto otázek prostě nemáme právo na nějaký omyl. Je to opravdu milník. Paní Jutone tady není. Paní Lukaševská bude hovořit. Pan Longrin, promiňte. Pane Lungrine, máte slovo. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Kelenen za její práci a chci také poděkovat naší předsedkyni, která opravdu prokázala, jak je důležité, abychom zde nezbytně našli řešení. Už to takto dále nejde stále slyším ze všech stran, jak se říká, že všichni by měli mít přístup na jednotný trh. To je právo. Ale toto právo eh, nesmí být spojováno s nízkými mm, platy. Není možné, aby lidé žili jako eh, jako otroci ve své kabině, neměli možnost se setkat se svojí rodinou, se svými přáteli. Pokud to dopustíme, tak eh, tady bude pokračovat problém sociálního dumpingu. Od roku 2014 všichni již oznali, že je to problém. Máme mezinárodní dopravu, máme nákladní automobily z různých zemí a je možné, aby tato mezinárodní doprava fungovala, ale nikoli na úkor vykořišťování těchto eh, pracujících. Eh, bylo zde hovořeno o kontrolách na silnici. To je velký nástroj, který mají policisté v těch jednotlivých členských státech a mohou ho používat. Je to eh, nástroj, který Eh, musí policie využívat. Dále je tady také eh, možnost inteligentního tachografu. Eh, tady se dá prokázat, jak dlouho řidič řídil. Bylo by dobré, kdyby tyto inteligentní tachografy mohly být zavedeny záhy, velmi brzy. A policisté potřebují také důkazy, které mohou pak použít. Pak existují také kontroly těch těžkých nákladních automobilů a tyto kontroly musí být prováděny v těch jednotlivých členských státech. Velice často jsou to policisté, kteří musí zadržet, zastavit tyto nákladní automobily, ověřovat eh, doklady, ověřovat eh, řidičský průkaz Eh, přítomnost alkoholu a tak dále. Ale my potřebujeme zásadní kontroly. Potřebujeme mm, použití silničních inspektorů, kteří vědí přesně, jak to funguje a vyznají se v této problematice. Potřebujeme tedy eh, důsledný kontrolní systém. Na to musíme pracovat. Ale všichni si přejeme v podstatě to tež. Paní Lukaševská, máte slovo. Paní eh, předsedkyně, děkuji za udělení slova. Všechny ty diskuse, které jsme dnes vyslechli, nám umožňují lépe pochopit eh, toto téma, tuto problematiku a to je dobrý signál, který je příslibem dobrého kompromisu. Když jste hovořili o vnitřním trhu, o svobodách na vnitřním trhu, o těch základních ideích Evropské unie, tak eh, doufám, že tyto zásady eh, budeme používat až do závěru naší práce. U vysílání pracujících, paní předsedkyně, nemůžeme srovnávat řidiče se zaměstnanci například ze stavebnictví, kteří stráví jeden měsíc eh, v určité zemi. Řidiči podstatě velice často přejíždějí určitou zemi, stráví jeden den v jedné zemi a druhý den v jiné zemi. Takže já jsem velice ráda, že v tomto sále jsou osoby, které se domnívají, že tranzit a mezinárodní doprava by neměly být součástí eh, směrnice o vysílání pracujících. Samozřejmě, že musíme bojovat proti podvodům a zneužívání. Ale my víme, že mm, jsou to fiktivní společnosti, které zneužívají svých zaměstnanců, kde například lidé pracují v Německu, ale dostávají platy tak, jak jsou obvyklé v Bulharsku nebo v jiných zemích. Takže jsem velice ráda, že z tohoto hlediska postupujeme stejným směrem. Kontroly jsou velmi důležité. Tady musí být také lepší spolupráce mezi zeměmi. Ale kontroly by neměly navyšovat administrativní zátěž, eh, která by zatěžovala malé a střední podniky. Měli bychom také zabránit tomu, aby řidič byl zaplaven různými papíry a dokumenty. Je nutné, aby zde se využívaly digitální nástroje. A co se týče kabotáže, tak zde bych chtěla vyjádřit upřímnou soustrast naš rodině, našeho kolegy pana Nilsona. My dnes zorganizujeme zasedání stínových zpravodajů v této, na, toto, na toto téma. Cílem kabotáže je omezit emise CO2 a já doufám, že i v tomto rámci a u této problematiky se nám podaří dospět ke kompromisu, zvláště z hlediska stanovení období kabotáže, počtu dnů a také předložíme pozměňovací návrhy ohledně kabotáže. Doufám, že dospějeme k dobrým výsledkům a všem přeji, aby dosáhli optimálních kompromisů. Paní Revodalon, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, sdílím eh, to, co jste řekla ohledně jednání mezi parlamentem a radou o eh, směrnici k vysílání pracovníků. Můžel tady je diskriminace vůči řidičům při aplikaci těchto nových pravidel. Směrnice z roku 2000 se týká řidičů, se týče aplikace minimálního platu, respektování evropského práva. Když se vrátíme k té zprávě, Spravodajové musí rozdělovat, rozlišovat mezi mezinárodní dopravou a kabotáží. U kabotáže je jasné, to se ukázalo při minulém hlasování, jak to navrhuje komise, pravidla pro vysílání platí od prvního dne. Uh, Všechna, eh, no ostatní by bylo odmít, zamítnuto evropský. Paní Endalon, mluvíte příliš rychle, nestíhá se to tlumočit. Eh, někteří obhájci liberalizace znají tyto základní principy. Co se týče mezinárodní dopravy, Situace je složitější, protože při aplikaci směrnice eh, se mohou eh, ty problémy řešit. Já žádám od zpravodajů, aby eh, ta aplikovali pravidla státu, ve kterém probíhá ta mezinárodní přeprava. Omlouvám se, že jsem vás přerušila, ale bylo to za účelem porozumění. Pane Kovod, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní Kilenem, děkujeme, děkuji za ehm, kvalitní zprávu. Jednak chceme eh, zefektivnit kontrolu a za druhé redukovat administrativní zátěž například eh, pře, eh, prověřování pracovní doby u podniku, nikoli při silničních kontrolách. Současně by členské státy se měly zdržet eh, protekcionistických opatření zvýšenou administrativní zátěží. Co se týče aplikace, tak já jsem proto, abychom vyňali transit, i když je evidentní, že je potřeba neustále na, eh, na toto poukazovat. Aplikaci směrnice o vysílání bychom se měli omezit na dva dny, a takže by tam eh, by ten celý eh, jednodenní blok zvýšen z 6 na 9 hodin. Děkuji, pane Kor. Pan Rike, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Eh, mnoho věcí bylo řešeno. Eh, jsou tady různé prvky. První je eh, zda to bude u mm, pracovníků nebo podniků, když mm, hájíme ten celý sektor dopravy, tak máme tendenci privilegovat zájmy těch podniků. A je tady velký rozdíl mezi západem a východem. A to já jsem slyšel, eh, eh, to už bylo řečeno, že každý brání, jak si používá argumenty, které už se opakují stokrát, eh, že, že vysílání pracovníků je evropská studa nebo národní studa. Ehm, není to tak evidentní. Není, nejsou to tedy bohatí a chudí, jak se říká. Ta zpráva médií je vyvážená. Ehm, asi by nebylo nic horšího, než dospět k extrémnímu řešení, která by rozdělila parlament. Také sdílím názor předsedkyně v tom, že my jsme parlament evropských občanů. Na to nesmíme zapomenout. A je pravda, že e, e, výrazně zhoršit podmínky jedné sociální kategorie ve prospěch ekonomiky tak to si vyžaduje mm, zamyšlení. Je možné e, mm, obhajovat myšlenku e, speciálního zákona, protože to není e, běžná činnost, a mezinárodní doprava. Je tady problém obecný vysílání i národní, vnitrostátní dopravy. Tady mohou být mm, mažená eh, řešení. Každopádně eh, bychom mohli dospět k něčemu, co by respektovalo právo pracujících. Pane Windenkamp, máte slovo. Paní předsedkyně, vysílání pracovníků v dopravě je velmi obtížné. Mě by zajímalo, zda to, co tady děláme, není vlastně hledání nemožného řešení. Já chci požádat zpravodajku, aby se držela principu eh, stručné a jednoduché. Vy jste ve svém úvodu řekla, že jde o sociální dumping, ale to je, myslím, příliš negativní. Musíme být opatrní, abychom nepřišli se systémem, který by v praxi nefungoval. Mluvíme o obecné dohodě o vysílání pracovníků a co mě tady překvapuje, je, že se tady neustále odvoláváme na strukturální vysílání. Pokud je někdo strukturálně vyslán, tak je třeba platit národní mzdu. V dopravě ale máme přeshraniční přepravu. Za jeden týden řidič může nabídnout 3, 4, navštívit 3-4 země. Ehm, byl předmětem administrativy, čtyřikrát dělal papírování. Ehm, skutečně se musíte ptát, zda nedostatek řidičů v Evropě. Někdo zmínil 100 tisíc volných pracovních míst. Zda by se to nedalo vyřešit Eh, vysí, eh, ustanovením vysílání pracovníků. Jistě je třeba je lépe zaplatit. Měly by tam být vyšší mzdy. Nebude to dosaženo hned, a pokud budeme generovat obrovské množství byrokracie ohledně vysílání pracovníků, tak skutečně mám pochybnosti. A co neevropští řidiči? Paní Kelenen o tom mluvila. My vidíme příliv řidičů z Ukrajiny, Běloruska, Turecka. Také z Filipín je ta řada řidičů v evropských vozidlech. I ti se budou účastnit vysílání e, systému toho, kdo to bude kontrolovat, kdo to bude uplatňovat. To jsou otázky, které chci položit. Děkuji, pane Windenkamp. A nyní dám slovo paní Werner ke stanovisku eh, za Evropskou komisi. Když hovoříme o vysílání pracovníků, myslím, že je důležité mít na paměti, že eh, eh, právě došlo k dohodě o obecné směrnici o vysílání pracovníků. Myslím si, že to je velký krok ku předu. Vysílání pracovníků je něco, kde se vždy eh, říkala, že, je to, že se to týká eh, sektoru dopravy, a stejně tak jako dalších sektorů, ale eh, byla zde vůle vytvořit specifická pravidla pro silniční dopravu. Já velice děkuji paní Kilonen za jasnou prezentaci toho, co já si myslím, ehm, je cesta k tomu um, zázračnému řešení. Jde především o to, ale správně uh, ty různé přísady tohoto řešení namíchat. A máme uh, v současné době už systémy výměny údajů, uh, které je možné využít Elektronická výměna údajů je naprosto zásadní pro prosazování pravidel. A musíme ale zajistit, abychom využívali současné systémy a nezvyšovali zatížení. Komise bude skutečně velice obezřetná, pokud jde o zajištění dobrého fungování výměny údajů. Pokud jde o vysílání pracovníků, myslím, že diskuze se soustředila především na to, zda by se vysílání jakým způsobem by se vysílání pracovníků mělo upravit v silniční dopravě. A vidíme v pozměňovacích návrzích, eh, že eh, existují různé typy mezinárodní eh, dopravy a vy zvažujete tyto různé druhy mezinárodní dopravy zohlednit. Může to být zajímavé, ale většinou, když se podíváte na ty pozměňovací návrhy, chtěla bych vás požádat, a aby jsme se snažili vytvořit pravidla, která budou jednoduchá, jednoduchá na chápání a jednoduchá na prosazování. To je důvod, proč komise navrhla jednotnou hranici pro veškerou mezinárodní dopravu. A dále administrativní požadavky pro vysílání pracovníků. My se nadále domníváme, že je důležité, abychom měli uzavřený seznam požadavků, tak abychom zajistili, že e, ti, co prosazují legislativu, přesně vědí, co mají požadovat a také, aby zde byla právní jistota pro řidiče a společnosti aktivní v tomto odvětví. Návrh komise se rovněž snažil řešit otázky, eh, kterými, kter, které dnes ehm, eh, vidíme, to, že existují eh, velké administrativní překážky. To, že budou existovat jednotná evropská pravidla, to samo o sobě bude zjednodušení. Kromě toho chápeme myšlenku, že pouze dokumenty, které jsou skutečně nejnutnější, by měly být eh, kontrolovány na silnici a pouze tyto dokumenty by měl mít řidič při sobě, případně i v elektronické podobě. Ale veškeré další informace by měly být kontrolovány eh, na eh, v sídle dané společnosti. A tyto dokumenty by tedy eh, poskytovala firma, nikoli řidič sám. A v neposlední řadě, pokud jde o rozlišování eh, mezi eh, specifickým vysíláním pracovníků v daném odvětví a obecným vysíláním pracovníků. Jsou zde některé věci, které bude třeba dále vyjasnit, například otázka tranzitu. Eh, z hlediska komise mohu potvrdit, že jsme vždy měli za to, že tranzit nepředstavuje vysílání pracovníků a dále dlouhodobé vysílání pracovníků dlouhodobé vysílání pracovníků v tomto sektoru ehm, silniční dopravy ehm, samozřejmě ehm, potom už vysílání nepředstavuje, takže to je třeba vyjasnit. Děkuji mnohokrát, paní Werner. Paní Kionen, pár slov na závěr. Dear chair, dear Paní předsedkyně, vážení kolegové, Děkuji za vaše příspěvky. Mám pocit, že jsem severská superžena, která může vyřešit veškeré problémy, ale myslím, že máme především velice dobrý tým, který je připravený spolupracovat a pracovat ve dne v noci, abychom nalezli řešení. Chtěla bych dnes říci jednu věc. A byla bych ráda, abychom o tom všichni přemýšleli. Zdá se, že eh, kdykoliv zde hovoříme v parlamentu nebo zde na výboru o sociálním dumpingu, hovoříme o tom, jak kdyby neexistovala žádná společnost, která dělá věci dobře já ale znám velice dobře malé a střední podniky a vím, že i v oblasti dopravy v Evropě jsou uh, podniky, které plní veškeré požadavky, které dodržují legislativu a které se dobře starají o své zaměstnance. A takže skutečně nechci, aby byli všichni potrestáni, protože uh, všichni nejsou špatní. Zároveň si musíme uvědomit, že když měníme nařízení, Eh, musíme mít na paměti eh, to, že bez společností v Evropě nebudou pracovní místa. Eh, někdy chceme všechny společnosti potrestat a říkáme, že jsou všechny špatné, ale tak tomu opravdu není. Problém v tuto chvíli je také to, Eh, že eh, by mohlo dojít k, a pouze k přesunutí problému do třetích zemí. A to bychom skutečně nechtěli. Zdá se, že eh, postoje Eh, kolegů závisí na tom, zda jsou z východu nebo ze západu. A já myslím, že by bylo dobré, abychom se snažili tomu vyhnout. Eh, tuto situaci už máme v radě. Tam jsou tři členské státy, eh, které mají pravidla pro mezinárodní dopravu. Německo, Francie a Rakousko. A tato pravidla oblasti dopravy jsou něčím, co mě znepokojuje. Evropský soudní dvůr v současné době rozhoduje o celé řadě případů v tomto směru. Já jsem skutečně na straně, na straně řidičů, kteří e, zde jsou v pozici otroků. A to jsme v Evropě. Potřebujeme pravidla, které eh, dopravní společnosti unesou. Většina z těchto společností jsou malé a střední podniky. Ve chvíli, kdy na každé hranici bude muset společnost eh, posílat eh, deklaraci o vysílání pracovníka, potom ehm, to bude skutečně komplikované. Může pak dojít také k tomu, že eh, se sníží počet eh, mm, pracovních míst eh, v tomto odvětví, nebo ta pracovní místa se přemístí do třetích zemí. A nebo budeme podporovat takzvaný švart systém. Potřebujeme zkrátka dobrou rovnováhu mezi sociálními podmínkami, rovnováhu na vnitřním trhu a e, také se musíme bránit protekcionismu. Myslím, že je zde skutečně hodně věcí, o kterých ještě musíme hovořit a které musíme promyslet. Nicméně já se domnívám, že urgentně potřebujeme také evropskou platformu důvěry a musíme se zamyslet nad tím, jak ji vytvoříme. A mohli bychom mít platformu, eh, na které veškeří aktéři v logistickém řetězci a budou moci ukazovat, jak jsou na tom, pokud jde o eh, prosazování sociálních pravidel. Já si myslím, že něco takového bychom měli udělat pro celý dopravní řetězec a pro celé toto odvětví. Myslím, že nejde jenom o prosazování nebo tresty, protože na trhu jsou také dobří hráči, féroví hráči. Potřebujeme vyrovnané eh, řešení. Musíme zohlednit um, hlasy právě taky těch společností, které se chovají dobře. Nejenom mít neustále na mysli ty špatné hráče. A řidiči nemohou být nuceni k tomu, aby neustále bez odpočinku um, Eh, řídili a poté odpočívali jenom eh, v kabině vozidla. A také eh, musíme mít na paměti společnosti, které jsou pouze ve formě poštovní schránky. Nevím, co vám chodí do poško- poštovní schránky, možná zamilované dopisy, vy mi eh, snad eh, pošle zamilovaný dopis o vysílání pracovníků a navrhne mi tam nějaké řešení. Pokud máte nějaká řešení, potom eh, budu ráda, když mi je pošlete do mé poštovní schránky. Vím možná nějaké řešení má. my jsme s Vimem hodně úzce spolupracovali, tak jsem teď trochu žárlivá, že spolupracuje e, s jinými. Víme, prosím, dnes ráno jsem si nevzala všechny léky, tak to teď se mnou takhle vypadá. Ale e, na závěr bych chtěla říct, že zkrátka snažíme se spolupracovat. A pokud máte nějaké nápady, jakékoliv nápady, pošlete nám je, protože potřebujeme skutečně nejrůznější nápady, jak se dostat k řešení, abychom zachránili tuto věc a zachránili celou planetu. Amen. Madame Kilo. Děkuji mnohokrát, paní Kynanen, za to milostné vyznání. Ale jenom na adresu pana Vindekampa. A tím uzavírám tu závorku a přejdeme na něco jiného. Pozměvací návrhy. Ne, ještě připomínám, že hlasovat se bude 24. května v 9 hodin o této zprávě, tak jako o ostatních zprávách. No štěstí, paní Kilenem, jsme tady, abychom vám pomohli. Přeji vám odvahu, a budeme tady a budeme se snažit co nejlépe vyslat jasné poselství z Evropského parlamentu. Lituji, musím odejít, mám jiné jednání, takže eh, co se týče posledního bodu, užívání vozidel, tak tady nechám na hodinu své místo panu Riketovi. Děkuji mnohokrát, sejdeme se kuloárech příští týden a pokračujeme v našem jednání. Tak eh, je to srdce rvoucí, když vidíme odcházet naší předsedkyni. Dostali jsme se k poslední zprávě, protože bohužel předchozí zprávu nemůžeme dnes probírat z důvodů, které mm, které nás eh, osobně velmi zarmoutily. Takže teď se jedná o směrnici, která se týká užívání vozidel najatý bez řidiče pro silniční přepravu zboží. A předávám slovo paní Montero de Aguiar, která je zpravodajkou. Máte slovo. Avoir bon, euh, de minutes. Takže paní Montero de Aguiar dorazí za dvě, za dvě minuty. Takže víme si zachráněn. Yes. What is... On va perdre tout le monde là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord. Takže pokud budete souhlasit a bez snaze skončit rychle, tak se obracím na paní Montero de Aguiar, které dávám slovo, aby pohovořila o své zprávě, která se týká užívání vozidel najatých bez řidiče Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi desculpa por este atraso, estava outro grupo. Vážený pane předsedo, já se omlouvám za to spoždění, byla jsem v jiné skupině a snažila jsem se řešit problematiku oceánu. A teď se dostávám k přepravě. Chtěla bych nejdříve poděkovat všem kolegům za práci, kterou realizovali při analýze tohoto návrhu. Děkuji také sekretariátu za jeho práci protože sekretariát nám velmi pomohl v promýšlení těchto odborných otázek. Musím říct, že tato zpráva jde tak trošku proti tomu, co se tady prodiskutovávalo celé odpoledne. Pravdou je, že je to složitá záležitost, dosti odborná a má určitá specifika. která se soustředují zvláště na země nebo státy, které jsou velmi vzdálené, které mají určité eh, specifikum a je to také patřičně popsáno v tomto dokumentu. Jaký je hlavní cíl? Cílem je zajistit postupné otevírání trhu v této oblasti pronajatých vozidel. Jde o snahu vytvořit minimální kritéria a také stanovit určitá omezení. Víte, že je to velmi různorodý trh, jsou tam velmi různá pravidla z hlediska legislativního ošetření a také v oblasti restrikcí, co se eh, týče podnikání na vlastní účet, co se týče pravidel v jednotlivých státech, omezení doby eh, pronájmu. To je celá řada otázek, které jsme zkoumali a které jsme promýšleli i v rámci jednotlivých pozměňovacích návrhů. Máme jich 81. A já se pokusím co nejlépe je začlenit do konečné verze v podobě kompromisu ale chtěla bych připojit ještě jednu poznámku. Musíme se pokusit najít určité řešení sezónních špiček, tak jak se o tom několikrát zde hovoří a které existují v jednotlivých členských státech. O těchto špičkách hovoří některé organizace, samotná, samotný tento sektor a proto je nutné revidovat tu existující směrnici. Když hovoříme o například opravách vozidel, tak i zde musíme zohlednit určitou periodicitu a podívat se na to, jak řešit případ, kdy pronájem proběhne v jiném členském státě takže do tohoto návrhu začleníme všechny eh, tyto situace. Také v návaznosti na to, co tady zaznělo dnes odpoledne, je nutné se vyhnout neuměrné administrativní zátěži. Velice často se nám vytýká, že vytváříme legislativu, která není přiměřená, není přizpůsobená trhu a podnikům. Takže bychom neměli vytvářet zbytečnou administrativní zátěž. A měli bychom postupovat tak, aby příslušné orgány mohly usnadnit správné uplatňování platné legislativy. Jedná se tedy o řešení konkrétních situací a řešení problémů, které byly zmapovány v rámci eh, této směrnice. Eh, Nebudu už hovořit dlouho, ale na závěr bych chtěla říci, že mm, přikládáme velký význam otázce eh, ochrany, cestu, ochrany pracujících. Musíme hájit pracovní podmínky těchto pracujících a zároveň dobře Eh, definovat eh, jednotlivé aspekty. My víme, že z této legislativě se hovoří o kvalifikaci, o celoživotním vzdělávání řidičů. To je ve směrnici 2389. Samozřejmě, že i zde musíme zohledňovat sociální situaci a hájení pracujících, ale tento text se specificky soustředuje na vozidla najaté bez řidiče pro silniční přepravu zboží, takže nezapomínejme na tento specifický přístup. To je vše, co jsem chtěla říci na úvod. My jsme už měli první zasedání stínových zpravodajů Snažili jsme eh, se v rámci jednotlivých politických skupin stanovit jakési nepřekročitelné hranice a snažili jsme se eh, přinést, přinést řešení na potřeby trhu a nevytvářet přitom nové překážky a nevytvářet příliš eh, omezující opatření. Snažili jsme se o vyrovnaný dokument, a snažili jsme se do něj, také i v budoucnosti se budeme snažit začlenit maximum pozměňovacích návrhů. I z hlediska komise. Děkuji. Děkuji, paní Montero de Aguiar. A nyní paní Anderson bude hovořit jako stínový zpravodaj. Um, well, děkuji. Dovolte, abych nejprve poděkovala eh, zpravodajce a její týmu za práci, kterou odvedli a pokroku, kterého bylo dosaženo, také vynikající seminář, který jsme uspořádali. Také chci poděkovat sekretariátu. Myslím, že jsme toto zvládli velmi dobře. Shodneme se v celé řadě věcí. Věříme, že to je důležité eh, téma, které je třeba eh, Mm, řešit mm, e, e, a musíme toto, tu regulační práci vy, vykonat kvalitně. I když to nebude generovat velké množství regulací, myslíme si, že to je velmi důležité. V oblasti, jako e, se týče uplatňování, musíme zajistit, aby pronajatá vozidla nepodkupávala to, co děláme v jiných oblastech. Otázky jako databáze, registrace, mm, licence a celá řada dalších věcí, které souvisí s bezpečností a dobré praxe v oblasti pronajatých vazidel. Ehm, co se týče sociálních otázek, tady není snaha z naší strany nebo jiné ehm, sem dostat nějaká pracovní práva pracujících. Pokud ehm, Mm, někdo chce dobře chápat regulační rámec a mít eh, zkušenosti, pak eh, mm, by to vytvořilo méně problémů. Jeden z výhod eh, pronajatých vozidel je, že to je často ekologicky efektivnější používat pronajatá vozidla, která jsou novější. A proto tady je třeba zjistit, zajistit, aby eh, řidiči byli schopni dobře řídit ta vozidla, aby byla maximalizovaná eh, ne tyto výhody. Jde prostě o celkový rámec, který by měl fungovat pro Evropu jako celek. Děkuji paní Anderson. Za EKR tady nikoho nevidím. ADR pan, eh, ADR pan Telička, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Mm, bohužel mm, stínová zpravodaj tady není vzhledem k jiným závazkům. Nicméně mě zpravodaj požádal, abych um, vyjádřil jeho jménem. Měli bychom eliminovat zbytečná omezení, aby bylo možné efektivně uh, působit v celé EU. Je potřeba minimální regulace, eh, ale musí to být přiměřené. Členské státy by měly mít možnost omezovat využívání pronajatých vozidel, aby tam bylo 25 limit na celkovou flotilu. Pokud to bude méně než čtyři vozidla, tak minimálně jedno pronajaté vozidlo by mělo být povoleno. Dále členské státy by měly umožnit Ehm, ehm, to používání aby už tam nebylo možné omezovat vozidla více než šesti tunách. Souhlasím s komisí, v ten, zpravodaj kde souhlasí s komisí, je eh, proto hm, pozměňovací návrhy, které umožňují v ní zachovat stávající omazení. Děkuji. Někdo další? Možná paní Ayala Sanders. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, k tomu měla jenom eh, připomínku. Eh, chtěla bych něco říci obecně k najímání vozidel. Chtěla bych se zeptat komise, zda existuje možnost v dohledné době vytvořit právní úpravu, která by vedla k tomu, že dojde k harmonizaci systému najímání vozidel, tak um, aby to, co se děje dnes, to, že člověk si najme um, auto v jedné, v jedné Eh, v jednom městě daného státu a ehm, odevzdá ho v jiném městě daného státu, je to úplně normální, ale je to velký problém najmout si auto například ve Španělsku nechat ve Francii. Eh, existují zde obrovské Eh, překážky pro něco takového. A tak mě by zajímalo, chtěla bych se zeptat na to komise, zda eh, v budoucnosti bude existovat nějaký rámec pro harmonizaci eh, najímání vozidel, tak aby to občany nestálo tolik peněz najmout si vozidlo v jedné zemi a odevzdat ho v jiné zemi. Myslím si, že by to skutečně usnadnilo život celé řadě lidí. Pani Werner, Jste tady připravená taky, takže komise má opětovně slovo. Posloucháme vás. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce, paní Montero a také eh, dalším ehm, a mm, poslancům. Eh, je to návrh, který se týká vnitřního trhu. V současné době celá řada členských států už umožňuje svým provozovatelům, aby používali najaté vozy eh, i v jiných členských státech nebo najaté vozy z jiných členských států. Eh, jsou zde přínosy, pokud jde o eh, efektivitu. Myslíme si, že by bylo dobré zrušit některá omezení, tak aby provozovatele měli možnost využívat najímání vozidel především ve špičce v sezóně. Eh, článek 2 stanovuje eh, základní princip. Eh, říká se tam, že provozovatel může používat najaté vozidlo ve své zemi a zároveň by měl mít možnost používat najatá vozidla také v jiných zemích, případně najatá vozidla, vozidla z jiných zemí. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů článku 2. E, my za komisi se domníváme, e, že tyto pozměňovací návrhy by se by se spíš měly týkat článku 3. Článek 3 umožňuje um, zemi, kde má daný podnik e, sídlo, zavést určitá omezení. A tato omezení Eh, mají především za cíl eh, vyhnout se daňovým únikům. Eh, víme, že zdanění silniční dopravy nebo vozů se hodně liší mezi členskými státy a tak provozovatele toho mohou využívat proto, aby platili nižší daně. A samozřejmě členský stát, kde má daní podnik sídlo, se může snažit tomu zabránit. My už v našem návrhu máme jeden, ehm, jedno ustanovení, ehm, které jde tímto směrem. My vidíme, že některé pozměňovací návrhy Eh, chtějí omezit eh, minimální eh, dobu najatí vozu na jeden měsíc, my máme čtyři měsíce. My se domníváme, že to je příliš málo pro to, aby provozovatelé řešili špičky ve svém provozu, ve své práci. A hmm. dále je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se snaží um, jít proti eh, původnímu záměru komise. Ehm, najatá vozidla mohou zvyšovat flexibilitu eh, u provozovatelů a my se domníváme, že bychom eh, neměli přistupovat jiným způsobem ehm, k používání vozů pro vlastní potřebu. Eh, my se domníváme, že celkově by tak došlo k tomu, že vozový park by byl eh, starší. Eh, víme, že přeprava zboží pro vlastní potřebu je většinou um, vyšší v zemích, kde jsou uh, větší omezení, než kde jsou nižší omezení. Uh, kromě toho uh, se domníváme, že prosazování by mělo být co nejjednodušší a tak podporujeme pozměňovací návrhy, které prosazují využívání digitální formy, především pak využívání národních rejstříků v národních rejstřících by tak eh, měly být také SPZ a tím, že, by, ehm, že se úřady podívají do daného rejstříku, poznají, eh, jaký vůz je najatý a jaký vůz eh, je vlastní. Já si myslím, že ehm, takovýmto způsobem bychom k daným pozměňovacím návrhům měli přistupovat. A tento návrh by měl zefektivnit vnitřní e, trh, e, měl by zrušit některá pravidla, která z ekonomického hlediska jsou e, neopodstatněná. Snažíme se o to, aby zde by byla přiměřenost a aby ten návrh byl prosaditelný. Děkuji. Děkuji, paní Werner na závěr paní zpravodajka bude mít poslední slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pouze poznamenat, že během našeho posledního zasedání stínových zpravodajů jsme se shodli v tom, že zohledníme toto oddělení mezi článkem 2 a 3 to je ta otázka restrikcí. Takže eh, bereme v potaz cíl komise, který podporuje rada. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. A paní Ayla Sender, to, co jste řekla, nepřímo souvisí eh, konkrétně s touto zprávou, ale pochopila jsem to Pochopila jsem, co jste chtěla říct. Děkuji. Děkuji, paní. Tak jako u ostatních eh, oblastí těchto zpráv eh, hlasovat se bude 24. května v 9 hodin. Budeme mít jistě celé dopoledne hlasování. Žádné další otázky nejsou, takže uzavírám naši schůzi a příští schůze se bude konat 12. dubna v 9 hodin. Takže přeji všem příjemný zbytek dne.